Dobrý večer, vážení kolegové, vážené kolegyně. Já budu mluvit španělsky, takže prosím, pokud potřebujete tlumočení, vezměte si sluchátka. Takže ještě jednou dobrý večer. Velice eh, si vážím toho, že jste přišli na náš výbor. Chtěla bych poděkovat paní komisařce Jourové za to, že se zúčastní našeho večerního zasedání a že byla ochotná zde strávit eh, určitou dobu. Eh, nejprve začneme tedy prvním bodem, to je přijetí pořadu jednání. Pokud všichni souhlasíte, tak můžeme tento pořad jednání přijmout tak, jak byl navržen. Chtěla bych říci, že další bod Eh, je eh, diskuse s paní Jourovou. Eh, pokud je, pokud budeme mít čas, tak potom bychom mohli také ještě otevřít si bod k absolutoriu předtím, než zahájíme ten bod, který je plánován na 9 hodin. Chtěla bych vám také říci, že jste asi obdrželi všichni eh, dokumenty. Ty dokumenty jsou k dispozici i tady v místnosti. Jedná se o studii, kterou eh, vypracoval Institut pro gender eh, v oblasti rozhodování. Myslím si, že to je věc, která bude pro nás pro všechny užitečná. Pochopitelně, pokud máte zájem o tuto zprávu, tak je v tomto sále k dispozici. Eh, dále tedy bych chtěla přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Jak jsem již řekla, chtěla bych velice poděkovat paní komisařce Jourové eh, za to, že přišla na náš výbor, aby se teď zúčastnila této diskuse. Eh, ta diskuse se bude týkat priorit politiky v oblasti eh, rovnosti eh, genderu. Nejprve tedy dáme slovo komisi a potom budeme mít první kolečko otázek a připomínek. Nejprve budou hovořit koordinátoři jednotlivých politických skupin a potom paní komisařka Jourová bude reagovat. Pokud nám to dovolí čas, tak budeme mít potom druhý, druhé kolečko otázek a připomínek, tak aby měli možnost se této diskuse zúčastnit i ostatní členové paní komisařka Jourová bude muset také odejít na plenární zasedání, tak uvidíme, jestli vůbec nám zbyde čas na to druhé kolečko otázek a připomínek. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom si určili eh, tříminutový limit časový, tak aby nám to umožnilo eh, to druhé kolečko skutečně mít. A teď, aniž bych dále zdržovala, dám slovo paní komisařce Jourové. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, jsem velice ráda, že jsem s vámi a mohu pokračovat ve strukturovaném dialogu, protože je vždycky dobré udělat si obrázek o dosaženém pokroku, pokroku, kterou jsme dosáhli během letošního roku a přednesu také plány pro rok příští. Jak řekla paní předsedkyně, musím se omluvit, protože budu muset velmi brzy odejít na plenární zasedání, abych zaskočila za kolegu, který onemocněl a nebylo to tedy v plánu. Omlouvám se, že se nebudu moci zdržet příliš dlouho. Ráda bych vám přednesla strategické závazky pro genderovou rovnost pro leta 2016 až 2019, kterou jsme vydali 3. prosince a který stanoví rámec budoucí práce komise zaměřené na zlepšení genderové rovnosti až do roku 2019. Řeknu to zcela jasně, komise je i nadále odhodlána podporovat genderovou rovnost, tak jak jsme si stanovili pracovním programu pro rok 2016. V tomto smyslu pokračujeme a navazujeme na současný plán pro roky 2010 až 15 v oblasti černové rovnosti. Vím, že vás zajímá stav dokumentu, že byste dali přednost sdělení, které podpoří kolegium. Chtěla bych zdůraznit, že genderová rovnost se v tomto smyslu nestala nijak méně důležitou toto téma pro mě zůstává velmi zásadní a zaměřuji se především na obsahovou stránku. Ve své profesní dráze jsem se setkala s příliš mnoha strategiemi, příliš mnoha slovy a velmi eh, malým pokrokem. Nezáleží na tom, zda vyjednávání dá vznik sdělení nebo pracovnímu dokumentu. V každém případě každý nový krok vítám. Strategie 2010 až 15 oblasti, které platí dodnes. dnes hodnocení konzultace, které proběhly za poslední měsíce, zapracovaly i vaše příspěvky, to všechno potvrzují, proto jsme se rozhodli pokračovat v práci na těchto prioritních oblastech, které odpovídají také Evropskému paktu genderové rovnosti, který bude pokračovat až do roku 2020. Strategická angažovanost se zaměřuje na pět prioritních oblastí. Zlepšení účasti na trhu práce pro ženy a dosažení dosažení hospodářské nezávislosti, eh, dále snížení nerovností eh, v platech, odměňování, bojování proti chudobě žen, dále eh, rovnost v rozhodování, dále potírání násilí, genderově založeného násilí, dále podpora eh, genderové rovnosti a práv žen po celém světě. V strategickém plánu jsme připravili cíle pro každou z těchto oblastí a určili jsme více než 30 konkrétních akcí obsahují závazky všech mých kolegů z kolegia. Strategické plány také definují genderový mainstreaming jako zastřešující zásadu evropských politik a zdůrazňují i další odhodlání dosáhnout genderového mainstreamingu ve všech oblastech politik EU a také v programech evropského financování. Spolu s časovými liniemi a ukazateli stanovíme výchozí pozici, podle níž budeme měřit vylepšit dosažený pokrok. V oblasti hospodářské nezávislosti mužů a žen se budeme snažit usnadnit ženám přístup na trh práce a snížit rozdíly v zaměstnanosti mezi ženami a muži. Budeme se zaměřovat na rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, eh, rodičovstvím a prací. Budeme také hodnotit eh, směrnici o sociálním zabezpečení, podporovat podnikatelství, školskou dráhu žen a budeme odstraňovat bariéry, s nimiž se setkávají ženy migrantky při vstupu na trh práce. Vítám iniciativu Evropského parlamentu, která se týká externích faktorů, které představují překážky v zaměstnanosti eh, žen a eh, v uplatnění žen podnikatelek. Spolu s kolegyní Marian Tyson, místo předsedou Timmermansem a místo předsedou Dobrovskisem jsme již eh, představili iniciativu, která je zaměřena na rovnovahu rodinného profesního života. Hlavní prvky této iniciativy jsou tyto. Ambiciozní balíček, který propojuje legislativní a nelegislativní prvky v oblasti eh, placeného volna, ať už mateřské dovolené, rodičovské dovolené, ale také dovolené pro pečující osobu. Dále se zaměřujeme na posílení flexibilní pracovní doby, Zaměřujeme se také na dostupnost zařízení péče o děti a e, snažíme se prosadit sdílení rodičovských odpovědností mezi ženami a muži a posilovat genderovou rovnost. Probíhají konzultace se sociálními partnery, včetně konzultací s veřejností. Ráda bych v tomto smyslu eh, vyzvala, abyste se těchto připomínkových řízení, která budou pokračovat až do 17. února příštího roku, zúčastnili. Připravujeme toto od roku 2016 a samozřejmě přivítám vaše podněty v oblasti hospodářské nezávislosti. Co se týče směrnice Women on Boards ženy e, v představenstvech podniků, kde se snažíme podporovat rovnost v rozhodování a rozhodujících pozicích, e, připravujeme směrnici, která zlepší ruší genderovou rovnost u společností kotovaných na burze a v jejich představenstvech se budeme snažit zajistit rovnoprávné postavení žen. Budeme i nadále spolupracovat s členskými státy v cílených iniciativách, které budou zlepšovat genderovou rovnováhu v rozhodování, včetně rozhodování v politické oblasti, ale také v oblastech jako výzkum a média. Na tom úzce spolupracuji s jednotlivými kolegy v kolegiu komise a jejich službami. Naše úsilí musí doplňovat údaje a budeme samozřejmě út a šířit ve spolupráci s Evropským institutem pro genderovou rovnost. Pokud jde o směrnici samotnou, tak vzhledem k opozici deseti členských států jsme nedosáhli obecného přístupu na minulém zasedání Rady EPSCO. V tomto smyslu neskrývám své zklamání, že jsme nedosáhli pokroku i přes veškeré úsilí komise. Členské státy dostaly dostatek času, řešily se otázky subsidiarity eh, zavedením doložky o flexibilitě, která umožňuje státům zachovat účinná opatření na celostátní úrovni. Nechci žádným způsobem rozředovat tento návrh a budeme se snažit to, to prosadit za nizozemského předsednictví. Zůstává to prioritou v pracovním programu komise pro rok 2016. Udělám maximum pro to, aby uspěl. Naším cílem je také snížit rozdíly v odměňování a důchodovém zabezpečení mužů a žen. Chceme zajistit rovný přístup k finančním prostředkům tím se odrážejí bariéry na trhu práce. Budeme uplatňovat zásadu rovného odměňování, budeme uplatňovat směrnici o rovném zacházení v zaměstnání a budeme také spolupracovat s podniky podpůrními subjekty a dalšími. Budeme také muset uvažovat eh, o tom, jak dále uplatnit doporučení eh, zaměřené na rozdíly v odměňování od roku 2015. A jakmile zhodnotíme dopady tohoto doporučení, budeme uplatnění posilovat. Budeme podporovat digitální dovednosti a prosazovat genderovou rovnost na všech úrovních a ve všech typech vzdělání. Budeme podporovat zaměstnání žen v sektoru informačních komunikačních technologií, a to ve spolupráci s kolegy a jejich službami. Spolu s Marian Tyson se budeme věnovat také rozdílům v důchodovém zabezpečení zaměříme se na příčiny tohoto jevu. Spolu s členskými státy připravíme ukazatel, kterým budeme tento jev hodnotit a kvantifikovat. Hovořila jsem již v Evropském parlamentu o tom, jak budeme také potírat genderové násilí. Komise se bude snažit zajistit lepší podporu obětí, přístup ke spravedlnosti, změnu v postojích, dostupnost údajů a celkovou osvětu v této problematice. V roce 2016 navrhneme přistoupení k Istanbulské úmluvě. To se v současné době konzultuje v rámci komise pracujeme na směrnici o právech obětí a dostupnosti dat ve spolupráci s Eurostatem a GAPem. Také připravujeme platformu eh, údajů v oblasti potírání eh, ge, eh, mrzačení genitálí ženám a dalším jevům. Budeme se zaměřovat na další spolupráci v rámci OSN v oblasti agendy pro trvale udržitelný rozvoj, která platí obecně. Chceme zajistit koherentní přístup ve vnitřní i vnější politice EU. Budeme to činit také lepší spoluprací v rámci externí činnosti Evropské unie a s kolegyní Federikou Mogheriniovou a kolegou Mimicou budeme spolupracovat právě v této dimenzi. Na závěr si dovolím pár slov o financování Abychom dosáhli svých cílů, je nezbytné eh, vyčlenit odpovídající finanční prostředky na úrovni EU 6,17 miliard eur vyčleněných pro léta 2014 až 20 ke zlepšení genderové rovnosti. Jsem přesvědčena, že strategický závazek pro genderovou rovnost představuje eh, pevný základ pro další činnosti v nadcházejících letech a věnuje se všem otázkám, na které poukázal Evropský parlament v usnesení z června 2000 eh, předsednictví Eh, přijme závěry rady a bude se také věnovat problematice genderové rovnosti v nadcházejícím půlroce. Já bych s vámi ráda diskutovala o tom, jak budeme moci tyto plány realizovat v terénu jak dosáhnout lepší rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem pro pracující rodiče, jak zajistit přistoupení k istambulské úmluvě a jak vyvíjet tlak na členské státy, aby zajistili také genderovou rovnost v rozhodujících pozicích. Apeluji na vaši spolupráci a velice se těším na společnou práci ve zlepšování genderové rovnosti. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji paní komisařko Jourová. Jak jsem již řekla na úvod, Teď budeme mít první eh, kolečko otázek a připomínek od eh, koordinátorů jednotlivých politických skupin. Jak jsem řekla, budeme hovořit nejdéle tři minuty každý z vás. A potom, pokud nám čas dovolí, tak Eh, i ostatní členové našeho výboru budou mít možnost eh, se vyjádřit paní Lef jménem EPP. Merci, madame la présidente. Merci de... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že jsem dostala slovo jako první, já jako koordinátorka Evropské strany lidové. Pokud by to bylo možné, tak já bych nevyčerpala svých, své plné tři minuty neboť eh, ráda bych eh, byla stručná, aby došlo, aby bylo dost času i na další kolegy. Pro mě je důležité, aby se dostalo ke slovu co možná nejvíce členů našeho výboru. Na jedné straně bych chtěla poděkovat paní komisařce za to, že se osobně skutečně zajímá o toto téma, velmi angažovaně, usilovně se věnuje tématům, které jsou pro nás zde na výboru FAM tak důležitá. A skutečně od počátku svého mandátu za poslední rok odvedla velký kus práce. A to, co udělala, je velmi povzbuzující a výbor FAM a paní Jourová. Myslím si, že my společně jistě budeme i nadále pracovat ve prospěch evropských občanů, kteří od nás očekávají mnohé. A myslím si, že zde by nebyl na místě příliš velký formalismus či nějaká těžkopádnost uvnitř Evropské komise. Není možné, aby byl vypracován například ten týž dokument, který existoval již za minulého mandátu komise, ale nejde až tolik o formu, jde nám přece o obsah. Jde o to, aby naše úsilí k něčemu vedlo, aby naše úsilí o rovnoprávnost mužů a žen na další období 2016 a 2019 mělo výsledky, bylo úspěšné. A my jako EPP se o to rovněž snažíme. Chceme, aby to bylo zrealizováno pragmaticky, konkrétně, s jasnými výsledky a návrhy. A musí to být takové návrhy, které převezmou za své členské státy, tak aby i oni něco konkrétního učinili. Ale my jsme zde proto, abychom vás podpořili abyste vy mohla skutečně sehrát svou roli vůči členským státům, kterou máte. Děkuji. Muchas gracias, señora Legrip. En nombre del grupo Sandy tiene la palabra la señora Arena. Merci, euh, madame la... Pani Ina za SAD. Eh, děkuji, děkuji eh, paní předsedkyně, děkuji také paní komisarce za eh, tu prezentaci. Možná, že vás překvapí, že já nesouhlasím s Konstanc Likry, co se týče formy. Myslím si, že forma je také velice důležitá. E, myslím si, že to dělení komise vlastně dává určitý statut té strategii, o které jste nás právě informoval. A právě tento statut umožňuje potom kolegiu komisařů podílet se na této strategii, tak jak zde byla popsána. Tato strategie uh, ale mm, eh, nespadá pouze pod vaši gesci jako komisařky, eh, která má na starosti tyto věci. Můžete také hovořit o finančních otázkách, můžete hovořit o tom, jak můžeme mít prospěch z různých finančních zdrojů pro eh, podporu těchto věcí, rovnosti a tak dále. Myslím si, že právě tento statut, který je vyjádřen v tom sdělení, je velice důležitá věc a my vám v tom můžeme velice dobře pomoci. A v této souvislosti je důležité vést tedy politiku, která z těchto myšlenek vyplývá. Měli bychom usilovat o to, aby spolupráce s parlamentem, ale také s radou eh, trvala na vytvoření strategie založené na sdělení komise. To je naprosto nezbytné. Já si myslím, že by bylo důležité, aby tyto politiky statut sdělení dosáhly. Já bych mohla e, zahájit první prioritou, tedy potírání násilí na ženách. To si myslím, že je velmi aktuální téma. E, nabídla jste nám také velice osobní odhodlanost bojovat proti tomuto jevu. A když hovoříme o ratifikaci Istanbulské úmluvy, potřebujeme vědět, co konkrétně se bude dít v roce 2016, 17, 19, jak tedy budete postupovat krok za krokem v potírání genderového násilí. A v této souvislosti nám dělá starosti také osud žen migrantů eh, a případné násilí, které se objevuje mezi žadateli u azyl či mezi migranty, kteří v současné době žádají o azyl a kde se ženy třeba stávají obětí násilí. Uh, Ehm, také jste zmiňovala problematiku rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem, ehm, problematiku ehm, mateřské dovolené, rodičovské dovolené. Vím, že to je velice důležité, že mateřskou dovolenou by mělo nahradit něco modernějšího. Jaké jsou názory sociálních partnerů, kde by se propagovalo spíše parental leave, tedy rodičovská dovolená, jakým způsobem bude komise reagovat, připraví novou směrnici tak, aby získala souhlas sociálních partnerů. Já nebudu probírat všechno, nechám něco kolegům, ale chci zmínit ještě ukazatele. Já si myslím, že ukazatele v oblasti genderové rovnosti se musí projevit ve všem monitorování, ve všech analýzách pro evropský semestr, protože víme, že úsporná opatření škodí zvláště ženám a to je velice důležité.

Děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěla poděkovat paní komisaře za to, že mezi nás přišla, také za to, že nám poskytla aktuální zprávy o tom, eh, co děláte, o vaší práci. Mám velice stručné dvě otázky, protože i já bych velice ráda věnovala čas svého času své kolegyně. Ta první otázka souvisí s tím, co již bylo řečeno předcházející řečnici. To se týká té rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem. Ráda bych potrhla pozitivní eh, účinek vaší práce eh, v této oblasti. Eh, také se mi líbí, že jste velice proaktivní v této oblasti. Chtěla bych se tedy zeptat, Eh, jakou má představu komise dalšího postupu v této oblasti, jaká je vaše strategie z, z, ze strany komise, tak abychom zabránili té patové situaci, která eh, tentokrát Další otázka potom se eh, týká eh, té iniciativy, která se týká komunity LBGD. Zajímalo by mě, jakým způsobem budete s holandským předsednictvím eh, pracovat na této otázce, na této iniciativě, ehm, protože holandská vláda se zavázala k tomu, že bude v této věci vypracovávat jakýsi politickou reakci. Děkuji, eh, děkuji paní Milnár. A teď eh, jménem GUE, paní Bio. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Děkuji mnohokrát paní komisařce Jourové, že za nám, zavítala mezi nás a vede s námi tento dialog. Není tomu tak, že bychom si dělali jenom nějakou obavu z toho, že by možná mohlo k tomu, že by to téma mělo menší význam, ale e, k tomu již došlo. Pokud je to pouze pracovní dokument, tak je to pracovní dokument, ale my potřebujeme politické dokumenty, nepotřebujeme pracovní dokumenty pro personál. Ti, kteří se zabývají fenismem mimo tento parlament, ti, kteří každý den odvážně vyslovují své vize a snaží se měnit společnost, s těmi musíme spolupracovat. A proto pracovní dokument nestačí. Potřebujeme politické dokumenty, abychom mohli na základě těchto dokumentů jednat. Ženy mají mnoho práv a je třeba, eh, aby si chránili své právo na zdraví, sexuální zdraví a tak dále. Takže skutečně my máme velké obavy z toho vývoje Tady padlo mnohé eh, o tom, mm, co by bylo možné v tom předchozím dokumentu zlepšit, k tomu bychom se mohli ještě vrátit, ale já si myslím, že třeba se velmi věnovat ekonomické politice, mít legislativu, která se bude týkat boji proti násilí páchanému na ženách. A tady skutečně není důvod k tomu vyčkávat. Já si přeji obnovené partnerství mezi Evropským parlamentem a radou v této otázce, neboť je třeba, abych abychom spojili naši politickou sílu a e, upřeli ve prospěch rovnosti žen a mužů. V opačném případě zklameme všechny feministky a i všechny muže, kteří se snaží o rovnoprávnost. Děkuji paní Vioch. A nyní paní Hanke za zelené. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát tedy za tuto výměnu názorů a já si, jsem přesvědčena, paní Jourová, že právě váš boj za genderovou rovnost v kolegiu komisařů není snadný, ale zároveň musím zmínit eh, určitou frustraci, kterou cítíme, že jde pouze o pracovní dokument. Ehm, já vím, že i vám by bylo milejší dosáhnout tedy sdělení eh, a nejde jenom o pragmatický přístup a konkrétní body. My nechceme žádné dlouhé dokumenty, proto bych eh, ráda omezila svůj příspěvek na čtyři stručné body a budu se těšit na vaši upřímnou odpověď. Za prvé jste zmínila jasné legislativní kroky v oblasti eh, rodičovské a mateřské dovolené. Eh, připravujete legislativní návrhy? můžeme je očekávat eh, a bude se stahovat směrnice o mateřské dovolené a dále Women on Boards, ženy v představenstvech. Vím, že za to hodně bojujete, ale zároveň některé eh, členské státy z ideologických důvodů toto blokují. Zajímalo by mě, co očekáváte za nizozemského předsednictví, co budete dělat k tomu, aby ženy se dostaly do těchto rozhodujících pozic a dále potírání násilí na ženách. Já jsem přesvědčena, že to je velice důležité při vstoupení k Istanbulské umluvě. V tomto smyslu bude mít velký význam. Eh, předpokládáte další návrhy ze strany Unie, protože vím, že tady probíhají určité zmínky o tom, co se bude dít, není v tom jasno. A nakonec jste zmínila úlohu žen v digitální agendě. Víte, že máme zprávu z vlastního podmětu o posílení právě digitálního rozměru mezi ženami a e, právě toto se stalo prioritou důležitý je přístup k finančním prostředkům pro ženy podnikateli, jak mohou získat ženy přístup k finančním prostředkům, aby mohly podnikat v digitální sféře. Finanční prostředky, které jsou vyčleněny na digitální agendu, budete bojovat za to, aby část těchto finančních prostředků byla zaměřena právě na ženy v oblasti digitálních technologií? Protože vidíme, že ženy se právě k těmto finančním prostředkům dostávají s většími obtížemi. A pokud je chceme zapojit do digitální ekonomiky, musíme jim dát přístup i k těmto finančním zdrojům. Děkuji. Děkuji. Dobrý večer, paní komisařko. Je mi líto, že jsem zde nemohla být od počátku, takže jsem bohužel nemohla vyslechnout všechna vaše slova, ale hovořila jste o tématech, které mě skutečně velice leží na srdci. Zejména to téma, která se týká boje proti násilí páchanému na ženách. Dnes, v dnešních době, čelíme silnému migračnímu tlaku a e, v tomto kontextu dochází k situacím, které jsou čím dál tím zostřenější, zejména po posledních atentátech. A posiluje se islámská ženská přítomnost zde v Evropě, takže to je takový dodatečný prvek, který ještě se přidává k takovému tomu všelkové celkové atmosféře násilí páchanému na ženách v Evropě, což je velmi negativní skutečnost a pak podněty pro to, aby ženy byly zastoupeny ve statutárních orgánech eh, podniků a zapojeny i do dalších rozhodovacích procesů. Ty jsou, myslím, velmi dobré a mohou ženám skutečně pomoci, ale kvóty to je něco, co podpořit nemůžeme. Existují jiné nástroje pro dosažení těchto cílů, například posílení sociálního systému. A nyní k evropskému sociálnímu systému. Jaké konkrétní, jaká konkrétní opatření chcete zavést ve prospěch žen? Chcete se silněji věnovat právě této tematice? Děkuji, paní Ajuto. A tím jsme dospěli ke konci prvního kola otázek vystoupení koordinátorů různých frakcí, takže paní Jourová, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát za všechny otázky. Já se pokusím odpovědět na všechny položené dotazy ve vyčleněném čase. Nejprve bych se chtěla věnovat o právním statutu strategického závazku. A tady to vezmu trošku osobně. Před více než rokem jsem seděla na slyšení a nebylo to zas až tak příjemné, musím říci. A byla mi položena otázka na strategii. Uh, a v určitém čase vznikne strategie, která bude obsahovat hlavní cíle, priority, konkrétní kroky, měřitelné ukazatele, finanční prostředky a podmínky financování a také definici odpovědných orgánů. A přesně to jsem udělala. A myslím, že tady došlo k mírnému nedorozumění. Hovoříme-li o strategických závazcích angažovanosti, tak je to strategie, která je konkrétní, která je skutečným nástrojem plánování pro komisi, ale také pro další subjekty, kteří, které se do tohoto procesu mohou zapojit a pracovat v oblasti genderové rovnosti. Rozumím vám všem, rozuměla jsem také ministr ministry, eh, když mě minulé pondělí velmi tvrdě kritizovali, eh, když říkali, že to není sdělení, ale pouze pracovní dokument. Eh, nemohu však souhlasit s tím, že by tyto obavy měly negativní dopad na účinnost dokumentu, protože musíme doprovodit slova činy zrealizovat to, co je v dokumentu napsáno. Tím nechci podceňovat vaše kritické hlasy. Kdybych byla vámi, tak bych eh, byla také kritická, je zcela zřejmé, protože teď máme dokumenty, které mají jiný právní statut. Ale pokud ten dokument srovnám se starou strategií, a rozhodně tímto nechci kritizovat eh, práci svých předchůdců a současných kolegů v komisi, byla to sice strategie, ale neměla dostatek konkrétních a měřitelných cílů. Eh, provedli jsme hodnocení, které je v tomto poměrně obsáhlém dokumentu, abychom zjistili, co se osvědčilo a co ne, kde se nám podařilo dosáhnout kýžených výsledků. A bylo velmi obtížné se dopracovat ke konkrétním informacím, protože podle mého názoru tam eh, nebyly jasně definovány měřitelné cíle. Abychom eh, měřitelné cíle definovali a zavázali se k jejich naplňováním, se eh, musíme rozhodnout nést odpovědnost a já jsem ochotna tuto odpovědnost nést. Jak tady zaznělo, jak tady řekla paní kolegyně, že můj úkol prosazování genderových otázek v kolegiu komise není snadné, ale musím říci, že to je možná snažší část mé práce. Moji kolegové totiž eh, genderovou rovnost a související myšlenky podporují. A my také velice výrazně vyvíjíme tlak na kolegy, kteří připravují jednotlivé návrhy, abychom se zaměřili právě na výraznější eh, zastoupení genderové rovnosti. V komisi za tyto eh, myšlenky bojovat tolik nemusím. Tato strategie je také výsledkem rozsáhlých konzultací s kolegy v komisi a zaznamenala jsem také odhodlání na jejich straně, ať už komisař pro dopravu, daňové otázky, životní prostředí, zdravotnictví. To vše si můžete přečíst. Vidím tedy jasný závazek na straně komise. Kladu si však otázku, pokud jde o reakce členských států až se znovu sejdeme na jaře příštího roku. Uvidíme, jak budou reagovat. Požádala jsem, aby se hráli jednotliví ministři svou úlohu a aby také propojili vlastní plány s naší strategickou angažovaností, aby udělali něco, co přinese skutečné výsledky v praxi v nadcházejících třech letech. A ráda bych vás požádala o to též. Chci se totiž zaměřit na obsah pokud mě kritizujete za to, že nedělám dost pro eh, genderovou rovnost nebo proti eh, genderově motivovanému násilí, budu to vnímat jako silný impuls pro to, abych se této problematice věnovala důsledněji, výrazněji. Zaměřme se více na obsah než na formu. Existuje řada kroků, programů, které můžeme realizovat, ale nikoli formou legislativních kroků, které můžeme naopak eh, realizovat cestou nelegislativní práce v jednotlivých členských státech. A tady apeluji na vaši podporu a spolupráci. Bude potřeba velké množství osvěty, osobních příkladů, silných hlasů a e, všechno to ve směru pro e, směru genderové rovnosti a ochrany žen, které trpí genderovým násilím. Sorry to be... E, promiňte, že jsem na to odpovídala tak dlouho. Co se týče rovnováhy mezi životem a prací, okrem životem, ano, tady máme legislativní návrh až získáme eh, výsledky eh, konzultací našich sociálních partnerů. To by mělo být k dispozici 4. ledna. Do té doby bychom tedy měli mít celá jasné informace o tom, jestli sociální partneři nám předloží své konkrétní návrhy. Pokud ne, tak na tom budeme pracovat dále. Eh, máme poměrně konkrétní návrhy už před sebou na těch Potom budeme dále pracovat eh, s celým mým eh, ředitelstvím a eh, pokud bude tedy na nás, pokud to bude náš úkol, abychom to udělali, tak se toho zhostíme během prvního čtvrtletí příštího roku a předložíme konkrétní návrhy. Pokud to bude tedy provádět komise, tak to bude jakási směsice legislativních návrhů, které by měly aktualizovat spíše než nahradit tu směrnici o e, mateřském, e, budeme hovořit tady o všech těch dalších, o otcovské dovolené, o rodičovské dovolené a tak dále. E, budeme vycházet ze všech těch kritických poznámek, které se týkaly té původní směrnice. Ta byla nazývána starodávnou, nedostatečně moderní, že v zásadě do těchto věcí zasahujeme, do toho, jakým způsobem se mají podílet rodiče. A také nám bylo vtýkáno, že Eh, se vlastně nesoustředíme na to období přímo po porodu, že bych, naopak, že se na to soustředíme a že bychom se měli více soustředovat na tu delší období, to znamená delší období po narození dítěte. Eh, teď konkrétně o tom nebudu říkat nic dalšího, protože, jak jsem řekla, musíme si počkat na to, až eh, nám předloží své návrhy sociální partneři. Ještě něco o té istambulské úmluvě o násilí na ženách. Pro mě toto je skutečně ta nejbolestnější oblast celé té genderové politiky. Chtěla bych říci, že pro mě eh, s tím souvisejí dva úkoly. Za prvé udělat více pro silné ženy. Já si myslím, že jim musíme nabídnout eh, hlavně spravedlivou hospodářskou soutěž, spravedlivou konkurenční prostředí. Ta druhá věc je potom to, co se týká těch slabých žen. My máme celou řadu studií, celou řadu údajů, které nám potvrzují, že násilí e, skutečně souvisí s hospodářskou slabostí E, je potřeba k tomu všemu přistupovat skutečně komplexně, e, provádět jednotlivé kroky, které e, povedou k odstranění toho rozdílu mezi tím, kolik dostávají ženy v rámci mest a plateb. Je potřeba vycházet tedy z té istambulské umluvy, kterou je potřeba podepsali. Dále potom je potřeba prosazovat u členských států eh, potřebu eh, trestat jakékoliv eh, násilí na ženách protože se jedná skutečně o trestné činy. A dále potom musíme využívat správným způsobem veškeré finanční prostředky, které máme, jak v rámci různých kampaní na podporu těch řadových členů společnosti a také se pokusit snížit procento žen, které tím vším trpí. Co se týče právních předpisů, tady bych eh, chtěla říct něco o směrnici o právech obětí. To je věc velice důležitá. V současné době pouze 10 až 15 žen vlastně eh, nahlásí, že se staly obětmi eh, genderového násilí Eh, což je velice nízké procento a eh, musíme prosazovat práva obětí, protože já plně chápu ty ženy, které eh, tímto trpí a které nechtějí se obrátit na policii, kde narazí na nějakého hloupého policajta, který jí řekne, vy jste ho provokovala, že jo, že jste ho provokovala. A Vlastně z toho má potom taková žena pocit, eh, že je ona vina. To potom není oběť, ale je to ten člověk, který za to za všechno může. My máme eh, skutečně eh, zkušenosti od ženy, které přesně toto se stalo. A proto si myslím, že ta směrnice o právech obětí by měla toto napravit tak aby všechny tyto oběti byly skutečně byly poskytovány veškeré služby a bylo s nimi zacházeno lépe. Co se týče té eh, komunity LBGTI, eh, je to pravda, holandská vláda eh, slíbila, že udělá všechno, co bude v jejich Eh, moci eh, pro prosazení této směrnice. Je to nekonečný příběh, celá tato směrnice. Já z toho velkou radost nemám. Je tady stále ještě jeden problém a sice, že to má přímý dopad na rozpočet protože ta směrnice vlastně vyžaduje také například eh, vybudování určité infrastruktury pro lidi, kteří jsou na na vozíku. Jinými slovy, ono to souvisí s investicemi do infrastruktury. Jinými slovy, e, ta reakce je taková velice váhavá, ale e, je pravda, že holanděné přislíbili, že se pokusí to prosadit. Kromě toho v Dánsku se bude konat konference Eh, eh, která bude také doprovázena eh, silnou kampaní na podporu toho, co dělá holandská vláda. Kromě toho dojde také k setkání na nejvyšší úrovni k této otázce. Ehm, kromě toho tam bude také jakási platforma pro výměnu názorů a zkušeností souvisejícím s podporou právě této komunity LBGTI. Myslím si, že holanděné v tomto jsou poměrně dobří a já doufám, že se nám podaří také dosáhnout pokroku. Já bohužel už mám jenom dvě minuty na to, abych přeběhla na plenárku, takže bych vám teď ráda poděkovala za vaši spolupráci. Těším se na další spolupráci a chtěla bych také poděkovat za vaše dotazy. Děkuji, děkuji paní Jourová, paní komisařko. Eh, já tady mám ještě eh, dlouhý seznam lidí, kteří by bývali rádi vystoupili tak jestliže paní komisařka s tím bude souhlasit, sekretariat eh, od každého toho člověka, kterého mám na seznamu, eh, vybere jejich otázky a ty otázky potom vám zašleme, eh, paní komisařko, písemně. Tato diskuse teď musí končit, protože paní komisařka Jurová skutečně musí okamžitě odejít na plenární zasedání. Dobrá, tak můžeme pokračovat. Já jsem si toho neuvěd... já jsem se ne... nedívala na ten program. Dobrá. Pro mě je toto mimořádná situace. Víte, já bych strašně ráda tady zůstala. Já, se, já žádné plány po této schůzce nemám. Ale bohužel, jak říkám, kolegyně onemocněla, já musím ji zastoupit. A dare tres palabras, eh... Dobrá, v tom případě dáme slovo ještě třema členům našeho výboru. Prosím o to, abyste kladli jasné, konkrétní otázky, takže paní Petir, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Let's go. Madame Petir. prosím, děkuji mnohokrát. Začnu tedy ještě jednou. Děkuji, paní předsedkyně. No. Chtěla jsem říci toto. Chtěla jsem položit tuto otázku. Týká se směrnice o rovných příležitostech. Paní komisařko, učiníte něco pro to, aby tato směrnice se vrátila zpět k prvnímu cíli, a to byly osoby s postižením. Myslím si, že ta směrnice zavedla velmi se subjektivní a problematickou definici diskriminace. V tom současném textu se v podstatě omezují občanské svobody a také soukromé svobody lidí. Eh, za to zareagovali zejména podnikatele, kteří jsou velmi nespokojeni s takovouto směrnicí, proto bych byla ráda, kdybyste vy osobně jako naše komisařka se zasadila o to, aby skutečně jsme zaintegrovali do směrnice pro rovnost příležitostí ostěžených osob veškeré nové cíle a aby to bylo v souladu s ostatním legislativou, neboť zdá se mi, že otázka postižení a osob s postižením nemůže být směšována, co se týče diskriminace s diskriminací sexuální. To si myslím skutečně není vhodný přístup. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko. Za poslední tři roky jsme zaznamenali určité eh, rozdíly mezi zastoupením mužů a žen v představenstvech podniků, ale domnívám se, že eh, snaha navýšit eh, v HDP o 27% by mohla být doprovázena také tím, že budou ženy zastoupeny v rozhodovacích orgánech podniků. Měli bychom nechat ženy promluvit, protože rozvaha se netýká pouze strategického myšlení, ale také snahy realizovat tyto záměry a politiky. Domnívám se, že zastoupení žen eh, na základě kvót znamená, že některé ženy prostě díky tomu dostanou dobrou práci. Norsko mělo být eh, takovým vzorem 40 eh, genderové kvóty se tam vyskytovalo, ale výsledek nakonec nebyl až tak dobrý, protože 98% generálních ředitelů i nadále jsou muži. A v představenstvech podniků, kde by měly být ženy zastoupeny více, eh, byl tento proces vlastně nastaven tak, že jsou tam ženy zastoupeny minimálně. Podívejme se na Lotyšsko například, kde většina žen, eh, která se dostane do představenstev, tam zastává funkci, kde nezasahují vlastně do vedení podniku v reálu. Proto se chci zeptat, zda se bude i nadále pracovat na navyšování snižování kvót pro ženy a jejich účast v nejvyšších eh, stupních eh, managementu podniků. Jaké návrhy k tomu komise připravuje, aby se ženy více zapojily do denodenního řízení podniku? Eh, děkuji. A dě- děkuji mnohokrát, paní komisařko, že jste se dostavila na naši schůzi a že odpovídáte na naše dotazy. Já jsem byla také velmi zklamána, když jsem viděla, že to není strategie pro rovnoprávnost, ale je to pouze pracovní dokument pro komise. To by nebyla první strategie, která prostě jen tak smizí. Měli jsme také plán pro osoby LGBTI, tam e, došlo k něčemu obdobnému. A bylo tady to již řečeno, má to pokud má existuje strategie či sdělení, tak to má zcela jiný právní status pro komisi než pracovní dokument. Já vás chápu, že bojujete za práva žen, ale nevím, zda to lze takto stoprocentně říci o všech vašich kolezích komisařích. Uh, ale pro nás, pro všechny, kteří každodenně bojujeme za rovnoprávnost, nemyslím tím nás pouze zde v parlamentu, ale mám tím na mysli všechny dobrovolníky a neziskové organizace, všichni to pocitují jako velkou ztrátu, že to je pouze pracovní dokument. Chápu, co říkáte, ale i vy musíte chápat nás, že v nás to vyvolává jisté pochyby, když někdo celá léta bojoval za práva žen, více než 50 let. Již před 50 lety jsme si napsali do smluv, že chceme mít rovný, rovnou odměnu za rovnou práci a do posud jsme toho nedosáhli. Takže ptám se, proč je to vlastně pouze pracovní dokument? To jste nevysvětlila. Vy jste řekla, že stará strategie byla špatná, ale nevysvětlila jste, proč jste například nešla cestou vypracování nové, lepší strategie. Děkuji a nyní paní Morvaj az Európai Bizottságba gyakorlatilag minden tagállam kül. V Evropské komisi jsou zastoupeny svými komisaři všechny členské státy Evropské unie. A samozřejmě komisaři nezastupují svou vlastní členskou zemi. A z tohoto pohledu jsou členské státy v komisi zastoupeny rovnoměrně. Každý členský stát má svého komisaře. Máte pocit, že existuje jistá solidarita mezi středoevropskými a východoevropskými ženami. My jsme nic takového nepocítili. Jak můžeme hovořit o rovném postavení žen a mužů v Evropské unii? Vždyť zde přetrvávají velké rozdíly mezi západoevropskými a středo- a východoevropskými zeměmi. I vy, paní komisařko, pocházíte z střední Evropy. Eh, tam jsou obrovské rozdíly v odměňování, v platech. Například eh, zdravotní sestra eh, vydělává asi desetinu toho, co její kolegyně v Rakousku. Tam jsou skutečně obrovské rozdíly v platech. Či pečovatelka nebo učitelka. V Maďarsku a v Rakousku tady zjišťujeme dokonce desetinásobný rozdíl. A ty rozdíly jsou u žen prostě větší než u mužů. Nemáte pocit, že by bylo třeba se věnovat i těmto problémům? Nehodláte tento problém nějakým způsobem detailněji prošetřit? Vidíte například to, že tisíce žen z Maďarska odchází proto například, aby pracovali jako pečovatelky, jako sociální pracovnice a tak dále. Jak můžete toto sladit s rovnoprávností, s solidaritou? Jak je možné něco takového vůbec vidět, jak v souladu. A dá, má druhá otázka. Hovořila jste o tom, že migrantky mají potíže. Hodláte prošetřit, eh, jak to vypadá s autochtonními evropskými ženami, jaký vliv eh, bude mít migrace na tyto ženy, že například dojde k eh, nárůstu násilí. Je to pravda, není to pravda, jsou to zvěsti či ne? Eh, prošetřila, analyzovala komise nárůst násilí. My zde hovoříme celou dobu o genderovém mainstreamingu, tedy měli bychom se na to zaměřit, jaký ten či onen fenomén má dopad na muže či na ženy. A nyní tady máme onen fenomén migrace, která je z velké části nelegální a já se ptám, jaký dopad má to tato migrace na evropské ženy? A další otázka. Víte, co jsou Benešovy dekrety a jaká je vaš, jaký je váš názor na to, že Benešovy dekrety ničily evropské ženy? Hodláte to nějakým způsobem eh, vyšetřit? Senora Jurova, tiene... Paní eh, komisařko, máte slovo. Ano, e, velice rychle to projdu. Podívejte. Prosím, já jsem se skutečně snažila dát slovo koordinátorkám a pak jsem uzavřel, odpracovala znám řečníků podle toho, jak jste se hlásili. Vím, že se mnohí, mnozí další chtěli přihlásit, ale paní komisařka nás bude bohužel muset odpustit, takže nyní zodpoví otázky. Ta směrnice, e, ta v podstatě vyplňuje jakousi mezeru. Je to směrnice z roku 2008, takže já teď e, to nebudu v tomto stádiu měnit, protože doufám, že teď už je v té konečné fázi přijímacího procesu v radě. Co se týče kvót, e, i to zde zaznělo v jedné z těch předcházejících otázek ze strany koordinátorek. Eh, snažíme se teď tedy prosadit tu směrnici o ženách v představenstvech. Všechny říká, že vysoce kvalifikovaní fantastičtí muži zkrátka budou nahrazeni eh, nějakými neschopnými eh, analfabetickými ženami. V současné době ta směrnice vlastně přináší řešení. Prosazuje totiž spravedlivou, spra, eh, spravedlivé konkurenční prostředí. Jinými slovy, kandidáti na tyto funkce musí eh, splňovat kvalifikační požadavky, musí mít příslušnou praxi, vzdělání a tak dále. A eh, potom, když máte skutečně stejně kvalitní kandidáty, tak potom eh, ten kandidát, jehož pohlaví je méně zastoupeno v představenstvu, bude mít přednost. To je ten základní rozdíl. Pochopitelně, že to může být eh, muž, pokud v daném představenstvu je většina žen. Možná, že by vás to překvapilo, ale Eh, taková, takové představenstvo bohužel v Evropské unii neexistuje, ale tak, jak ta směrnice to formuje v současné době, to je vlastně genderově neutrální, protože se zde hovoří o méně zastoupeném eh, pohlaví. Hovoří se zde také o tom, že pokud nebudeme mít právní předpisy, eh, tak eh, budeme muset čekat do roku 2070, eh, než se dočkáme, dejme tomu, 30% zastoupení žen v představencech, takže musíme skutečně se pokusit získat větší podporu pro prosazení této myšlenky. Členské státy některé jsou proti tomu, a odvolávají se na problém subsidiarity, což si ale myslím, že ta doložka o flexibilitě řeší. E, co se týče solidarity mezi ženami, e, to je pravda, žádná taková solidarita neexistuje a je to faktor, který nás oslabuje, protože e, muži jsou daleko lepší při vytváření sítí v rámci různých společností, v rámci Evropy, v rámci dané země. Čili eh, pokusme se také toto změnit. A co se týče těch eh, žen eh, migrantek, já jsem již o této otázce trestné činnosti proti ním a násilí proti ním já jsem o tom hovořila na Radě ministrů spravedlnosti spravedlnosti a e, e, vyzvala jsem je, aby udělali všechny preventivní kroky, tak aby se z žen nestávaly vlastně ty nejzranitelnější osoby, které vlastně platí za to, že žijí v těch vysoce koncentrovaných e, prostředích, protože právě ženy vždy jsou prvními obětmi násilí. Já e, si velice dobře rozumím s ministry spravedlnosti a oni si uvědomí, že musí e, svoji práci odvést a to nejen v oblasti represivní, ale i v oblasti preventivní, přičemž by se měli soustředit na, e, hlavně na ženy. Obávám se, že teď už skutečně nemám neodpověděla jsem na otázku Berešových dekretů, ale pokud máte nějaké představy o Já jsem eh, byla ve Washingtonu a tam jsem se setkala také eh, s různými představitelkami různých združení, které se otázkami eh, ženskými baví a hovořili jsme o tom, že používají digitální techniku pro integraci nově příchozích žen které často získávají zaměstnání právě v rámci té digitální oblasti, což si myslím, že by bylo velice dobré i pro Evropu eh, a hlavně ve vztahu k těm migračním vlnám. Takže pokud máte nějaké další takové nápady, tak se s námi o ně podělte. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko Jourová. Moc vám děkuji za to, že jste také byla tak velice flexibilní během této diskuse. Teď tedy eh, přejdeme k elektronickému hlasování, eh, k daným zprávám. Eh, již nemáme tedy čas hovořit o absitoloru před elektronickým hlasováním. Doufám, že všichni máte své elektronické karty, tak abychom mohli pokračovat. Okay. Eh, Takže pojďme teď zahájit hlasování k této zprávě. Eh, Pozdravací návrh 37, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. 38, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je také schváleno. Poznací na 39 pro, proti. Kdo se zdržel, to je také schváleno. Teď poznací na 40, kdo je pro, proti. Kdo se zdržel, to je od, zamítnuto. 41, kdo je pro, proti. Kdo se zdržel, to je schváleno. 42, to je ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 43, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 44, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? To je schváleno. E, teď e, kompromisní pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací na eh, kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Můžeme tedy jít na pozměňovací na 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Poznací návrh 57. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Teď pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh 8 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď 64, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 65, to je rozděleno na dvě části. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím si, že tady mám určité pochybnosti, takže pojďme si to eh, ověřit elektronicky. Druhá část pozměňovacího návrhu 65, zahajuji hlasování. <clears throat> Takže eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro, protože paní Hannibal si nepřinesla tu elektronickou kartu, je to tak? Takže je to 16 pro. Takže je to schváleno. Teď 66 pro, proti. Zdržel se někdo? Eh, odmítnuto 67 pro, proti. Zdržel se někdo? Eh, Zase nevím, taky si to překontrolujeme. to poznat 67, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže je to schváleno. Teď 68, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh 71, opět ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdržel se někdo? Nevím, opět si to musíme radši ověřit. Elektronicky eh, zkontrolujeme pozměňovací návrh. 71. Končím hlasování. To je zamítnuto, tento návrh. Kompromisní návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Teď pozměňovací návrh 76, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 77 ve dvou částech. První část pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Teď pozměňovací návrh. Ne, pojďme si tedy radši překontrolovat eh, hlasování o druhé části tohoto pozměňovacího návrhu, kdo je zahajuje hlasování. Eh, asi náhradník za eh, socialisté demokraty bude muset eh, se zdržet toho elektronického hlasování, protože máme tady jednoho navíc. Takže to je schváleno. A teď jsme kde? Dá se paní předsedkyně. Teď tedy 78, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se někdo, to je zamítnuto. 79 pro, proti. Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď 80 pro, proti. Kdo se zdržel, to je schváleno. 81 pro, proti. Zdržel se, to je schváleno. 82 pro, proti zdržel jsem schváleno 83, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je e, schváleno 84 pro, proti, zdržel se někdo, to je zamítnuto 85, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno 86 pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 87 pro, os, proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromisní návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 12, to je schváleno. Teď pozměňovací návrh 97, pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno 98 pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno, 99 pro, proti, zdržel se, to je schváleno, pozměňovací návrh 100, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 102, kdo pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno 103 pro, Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Teď 104, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 105, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 106, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je také schváleno. 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Sedmička, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, eh, schváleno. Teď kompromis návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Teď devítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to nevím, asi si to zkontrolujeme. Je to pozorovací návrh 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Myslím si, že to bylo dost jasné, já jsem nějak asi se špatně dívala, takže to je schváleno. Teď kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 14, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Teď 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem to je zamítnuto 19 pro, proti, zdržel se schváleno 20 pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno 21 pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno 22 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno 23, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 24 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 25 pro, proti, zdržel jsem, to je zamítnuto 27, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto 28 pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 29, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 30, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pro. Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 31, kdo, 33, pardon, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Pojďme si překontrolovat pozměňovací návrh 33, zahajuji hlasování. Končím hlasování, takže je to schváleno. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. poznat návrh 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. poznat návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. A teď budeme hlasovat o celé usnesení. Zahajuji hlasování. Končím. 26 pro, 1 proti, 5 se zdrželo. Takže eh, paní Matera, pa, Matera můžeme pogratulovat. A teď půjdeme hned dál a sice k poslednímu bodu což se týká absolutoria. Vlastně jsou to dva body. E, doufám, že paní zpravodajka s tím bude souhlasit, abychom to spojili. Přehovoříme zde o absolutoriu e, pro Evropský institut pro rovnost žen a mužů a také e, pro Evropskou komisi. Teď bych chtěla dát slovo paní Matera. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jistě oba dva body, které se týkají absolutoria, můžeme sloučit. Neboť my jako výbor jsme byli požádáni výborem pro rozpočet, abychom udělali absolutorium oběma, tedy jak Evropskému institutu pro rovnost žen a mužů, tak eh, komisi genderová politika v rozpočtu. Jste sná posílit genderovou otázku v celé Evropské unii a já jsem ráda, že absolutorium za, Evrop- za rok 2014 Institutu pro rovnost žen a mužů je pozitiv, že náš tedy nástroj, tedy názor je pozitivní, opíráme se také samozřejmě o analýzu účetního dvora, který nezjišťuje žádné problémy ani v oblasti cash flow. Je jediné poněkud opožené plavby, tak to platby, tak toto vyjádřil účetní dvůr, se týkají pouze věcí, které institut Eigen nemohl přímo, přímo ovlivnit. Účetní dvůr tedy eh, byl velice spokojen i s interním auditem, který je naplánován na rok 2015 i 2016. Je vypracován strategický plán pro interní audit a já doufám, že všechny kolegyně eh, mne podpoří, že tedy to hlasování bude, bude pozitivní. Pokud si někdo přeje něco pozměnit, předložit pozměňovací návrh, připomínám, že 17. prosince ve 12 hodin je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A ta druhá záležitost, absolutorium genderové politiky v Evropské unii. My jako výbor FAM se snažíme průřezově v celém rozpočtu Evropské unie eh, Unii zakotvit ehm, genderovou problematiku a byli jsme zklamáni tím, jak v tomto ohledu vypadá rozpočet na rok 2016, neboť došlo k snížení prostředků určených pro problematiku rovnoprávnosti. Ale v rozpočtové kapitole, která se týká práv a občanství, je například i méně prostředků pro program DAFNE. DAFNE již není programem, ale pouze cílem. My se tady snažíme povzbuzovat komisi, aby navzdory všemu poskytla dost prostředků pro program DAFNE a v našem stanovisku jsme poukázali také na to, že je velice důležité, aby jsme v rámci rozpočtu vždy měli nějaký odkaz na genderový budgeting, na genderový mainstreaming v rozpočtu, na sestavování rozpočtu s ohledem na genderovou problematiku. To ti jsme mé strany ty nejdůležitější body. Já ještě několik let doprovázím tato absolutoria buď jako spravodajka, či jako stínová spravodajka. A Mám tím na mysli také otázku rovnoprávnosti v rámci celého celkového souhodného rozpočtu. A myslím si, že jsem dokázala jaksi předjímat přání kolegů a již předem je zapracovat, ale pokud se eh, tady jisté pochyby existují, z vaší strany jaká možnost předložit pozměňovací návrhy do 17. prosince v 12.00. Pokud máte nějaké dotazy, velmi ráda vám je zodpovím a omlouvám se, pokud jsem hovořila příliš rychle, ale ono už se nám relativně připozdilo. Děkuji, paní Lína. Děkuji mnohokrát. Eh, velice stručně, eh, protože tady zaznělo z paní pravodajky, že už je pozdě, ano. Eh, proto chci poděkovat vám, paní Mater, za odvedenou práci. Souhlasím s vašimi slovy a také se domnívám, že EIG má velice dobré řízení výsledku a důležité je, abychom ji podporovali. Je to důležité pro práci našeho výboru a v tomto směru chci potrhnout význam současné spolupráce a potřebu dalších projektů, které by měly být společné. Výbor pro ženy by měl eh, maximálně využít nástrojů a údajů, které jsou k dispozici pro naši práci. K druhé zprávě naprosto souhlasím s paní zpravodajkou eh, co do významu rozpočtu. Musíme zajistit, aby se strategie realizovaly v praxi a aby byly nezbytné rozpočtové zdroje, aby také brali v úvahu genderovou problematiku, byly průřezové a postupovali holisticky eh, právě k problematice rovnosti eh, na základě genderu. Děkuji, paní Balsan. Děkuji vám. Prije svega by se chtěla zachválit. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla zejména poděkovat paní Matera za výtečnou spolupráci na vypracovávání dokumentu. Ráda bych zdůraznila, že institut EIGE je nám velkou podporou, poskytuje nám velkou podporu pro naše práci a ani účetní dvůr ne, schledá žádné problémy v oblasti tohoto institutu, proto bych chtěla Barbaru podpořit, i když zdůrazňuji, skutečně zdůrazňuji, že při, při vypracovávání analýz um, jak si se, existuje stále ještě mnoho faktorů, které jsou mimo možnost ovlivnění ze strany institutu samotného, proto chci, abychom to zohlednili při našem posuzování. Například existoval problém s revizí rozpočtu, což je výsledek toho, že ty údaje nebyly filtrovány podle pohlaví, takže my vůbec nevíme, co se na naše cíle, já, co mělo na naše cíle dopad pozitivní, co negativní. A pak jsou zde výbory IMCO a NV, kteří, které pracují na stejné problematice. A já plně podporuji kolegyni Barbaru ve všem a chci ještě zdůraznit tu nutnost, že je třeba mít specifické údaje podle pohlaví. Děkuji mnohokrát. Děkuji také paní místo předsedkyni paní Matera za vypracování tohoto stanoviska pro výbor FAM. Ráda bych zdůraznila jednu věc. Je velice důležité, aby náš výbor spolupracoval s institutem AIG. Vyvinuli jsme tady skutečně velice dobrou metodu, velmi dobrou praxi s ohledem na spolupráci mezi občanskou společností, institutem a spolupráci, s ohledem na spolupráci mezi občanskou společenství, institutem EIG a naším výborem. Je to důležitá věc a zbyňujeme to v bodě 10. Bylo řečeno, že prostředky byly využity, že náš výbor to podporuje. Způsob, jakým byly prostředky vynaloženy, důležité je, aby institut EIG nespolupracoval pouze s naším výborem, ale aby spolupracovala také s pracovní skupinou Genderový mainstreaming, která se týká všech výborů zde v parlamentu. Takže o to důležitější je naše spolupráce parlamentu jako celku s tímto institutem. Ve stanovisku se zmiňuje také organizace OSN, která e, má za cíl rovné postavení žen a mužů do roku 2030. Jedna poznámka z mé strany. Naprosto souhlasím s tou otázkou genderového budgetingu, ale možná bychom my jako výbor mohli využít lépe nástroj, který AIG k dispozici dává. Hovořili jsme o tom i s paní komisařkou. A italská předsedkyně parlamentu se mnou o tom to také hovořila. Jde o to, že bychom tady mohli mít tu spolupráci mezi AIG, naším výborem a národními parlamenty. Děkuji paní Morvaj, děkuji mnohokrát. Ráda bych položila jednu otázku. Tento institut eh, pro rovnost žen a mužů, jak vysoký, jak velký je jeho rozpočet, kolik peněz evropských daňových poplatníků tento institut dostává. Já jsem již šest let poslankyní eh, tohoto parlamentu a také členkou výboru. Tady hovoříme o rozpočtu, hlasujeme o rozpočtu, dostajeme do ruky takový sešitek, ale jaké výsledky přináší tento institut s tímto velkým rozpočtem? Za co mu vděčíme? poslanci Evropského parlamentu a evropské ženy všeobecně. Já přesně si pod tím nedokážu nic představit. Co kvantifikují, jaká údaje poskytují, můžete nám to nějak konkrétně popsat? Hovořilo se o programu DAFNE. Týká se nasilí na ženách, ale my tady chceme nějak pomáhat, ale většinou vůbec se ta konkrétní pomoc té oběti vůbec nedostane. Tady jak si na tom se přiživí celý okruh, okruh osob, ale ty ženy z toho vlastně nic nemají. Ženy někdo bije, zneužívá, ale vůbec nemají nějaké místo, kam by se mohli obrátit, tedy na co dáváme ty velké finanční prostředky. Děkuji. Hmm. Abychom ukončili, paní Vano. Já jich mě... Děkuji paní předsedkyně i já za naše frakce, děkuji mnohokrát paní Matera za dvě vynikající stanoviska, za její velice dobrou práci a pečlivou práci. Co se týče stanovisek, tam v podstatě k tomu nemáme co dodat a možná bych stejně jako mé předřesnice také zdůraznila a poukázala na to, jak důležitá podle mě je práce institutu AIG také pro nás, pro poslance. A je velmi, velmi líto, že tento institut nedostal ta další pracovní místa pro příští rok, která by bývala byla skutečně nutná. A co se týče absolutoria rozpočtu za rok 2014, tady předložíme jeden pozměňovací návrh a chceme trošku více, jak si zavázat účetní dvůr. Eh, hovořil si už o tom genderovém budgetingu a já si myslím, že i Evropský účetní dvůr by mohl, by měl ve svých výročních zprávách se více zaměřit na rovnost žen a mužů a v tomto duchu eh, bude předložen i náš pozměňovací návrh. Děkuji a na závěr tohoto bodu, po té, co si myslím, si ještě dát slovo paní Mateře. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Obecná rozprava o rozpočtu bývá obvykle nudná. Velice ráda vezmu v úvahu odkazy, které jste tu zmínili, včetně toho, co říkal paní Vano. Myslím si, že se budu snažit nalézt určitě schodu k dalším kolegům. To jsou témata, kde vás odkážu zpět na dokumenty, protože tam je napsané rozpočet pro institut je 7 milionů eur a je to velice důležité. Jsem mladší než vy, ale v tomto parlamentu mám více zkušeností než vy a tento institut po dlouhou dobu dělá zásadní práci, protože poskytuje údaje o genderových nerovnostech po celé Evropě. Rozumím vaší otázce, přijímám ji a vnímám ji tak, že byla konstruktivní ale vzhledem k tomu, že byla jednoduchá, tak si myslím, že jedinou odpovědí je, abyste se zpětně podívali na dokumenty. Děkuji, paní Matero. Jak tady už zaznělo, máme termín 17. 12. pro předložení pozměňovacích návrhů. Tímto se blížíme ke konci našeho zasedání, k schůzi končím. Hezký večer, nashledanou.